zhruba hodinovou o porušování lidských práv, eh, právního státu a demokracie. A začneme s tématem eh, Demokratická republika Kongo. Jako první začne paní kolegyně Gabriel. Vážený Je to jedna krize v Kivu a samozřejmě v oblasti Velkých jezer je to záležitost, která je opravdu šílená. Je zde neschopnost reagovat na tuto záležitost, bezprávy, dále je to boj o přírodní bohatství, nezájem konské vlády, v rámci reform, pokud je o zprávu. Toto všechno představuje obrovskou zátěž na civilní obyvatelstvo v posledních letech. Je to neudržitelná situace. Musíme něco udělat, abychom vyřešili tento konflikt, abychom pouze se nesnažili nějak řešit tuto záležitost. Dialog, zodpovědnost a účinnost, to jsou základní tři slova. Potřebujeme zodpovědnost na nejvyšší úrovni, na konské úrovni, politické, ekonomické, sociální, okamžité zastavení násilí, spolupráce efektivní s Mezinárodním trestním tribunálem, systém spravedlnosti, který bude nezávislý a který bude respektovat lidská práva. Toto jsou základní podmínky, které nám umožní vyřešení tohoto konfliktu a ne pouze jeho řešení na regionální úrovni. Je důležitost, aby se došlo mezi Ugandou, Rwandou a Kongem k diskuzi, k dialogu. Vážený pane předsedo, myslím, že mám ještě minutku. Mohla bych využít tuto minutu, prosím? Eh, paní kolegyně, já tady mám pouze jednu minutu uvedenou. Tak eh, dobře, je mně řečeno, že opravdu to mají být dvě minuty, ale prosil bych vás, abyste zpomalila, poněvadž je to, dělá to problémy s překladem. Děkuji, vážený pane předsedo. Takže na regionální úrovni je nesmírně důležité, aby došlo k dialogu mezi Konskou republikou, Rwandou a Ugandou, který již byl zahájen. Dále aktivity, které povede, po, povedou i eh, na straně Evropské unie, i na, těchto, i na straně těchto tří stran by mohly vést k vyřešení celé záležitosti. Dále verifikovat přímo na místě, jak to vypadá, abychom ale zároveň využití dostatečných finančních zdrojů, lidských zdrojů a abychom na základě zprávy OSN rovněž reagovali na otázky, které zde zaznívají. A na mezinárodní úrovni Monesko eh, mise se musí udělat vše, aby dokončila svůj mandát. Obyvatelstvo na to čeká Evropská unie. My jsme již přinesli opravdu hodně, pokud jde o humanitární pomoc, pokud jde o dvě velké misie EUSEC a EUPOL a budeme v tomto úsilí pokračovat. A volám rovněž potom, aby konžský stát udělal vše proto, aby chránil i zdraví pana Mumbegeho, tohoto, léka, tohoto, tohoto doktora a aby, aby zjistil, kdo byl za snahou um, zavraždit tohoto člověka. Nejde pouze o tohoto člověka, ale například i o boj proti eh, sexuálnímu násilí, toto všechno očekáváme, že uvidíme konkrétní kroky ze strany konského státu. Děkuji. Děkuji. Eh, ano, vy jste skutečně měla dvě minuty, já jsem se ujistil, eh, omlouvám se. Ještě bych chtěl prosit všechny, abyste nepronášeli delší projevy, než eh, v jakém eh, tempu jste schopni to celé přečíst. Prostě jazyky eh, jsou různé a ne všechny překlady s vámi jsou schopni držet tempo. Nyní paní Kretu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Rwanda je země, která je, se angažuje v severním Kivu a také jakožto eh, síly nazvané M23, které okupují Gomu. Nejde pouze o občanskou válku, jde o hroznou válku eh, mezi zeměmi a je to nejhorší, co se v tomto regionu odehrálo od konce druhé světové války. Jde o přírodní zdroje, máme tam desítky tisíc uprchlíků a dokonce školní děti jsou rekrutováni do armády. Lidé ztrácejí domovy, dochází k hromadným popravám a znásilňování. Je nezbytná naléhavá akce ze strany mírových sborů. Nedomnívám se, že ty 2000 modrých přilep a drony stačí pro kontrolu tohoto konfliktu. Je třeba přijít s novou strategií na potlačení tohoto povstání v zájmu civilního obyvatelstva. Také je třeba lépe kontrolovat toky zisků z těžby. Nyní na dvě minuty paní kolegyně Kiel Nielsen. Děkuji, vážený pane předsedo. Konská demokratická republika opravdu je to makala. Je to makala. To je, to je um, důl zlata, který je v podstatě symbolem zneužívání přírodních zdrojů, destabilizuje to celý region. Uh, Samozřejmě, že zde dochází ke korupci, rebelské skupiny, které, které vyhání místní dělníky, horníky, snaží se získat nad Makalou samozřejmě určitou, určitou převahu. Je to e, opravdu i symbol určité korupce a beztrestnosti. Vláda, kunská vláda, podobně jako i v těchto konkrétních oblastech neexistuje Ehm, eh, v podstatě jsou to vojáci, kteří zde řídí celou situaci, mm, vydírají míle, ehm, eh, místní lidi, jsou zde, ehm, je to opravdu šílená situace, mm, mučení místních obyvatel, civilních obyvatel, Makala, ano, Zlatý důl, který v podstatě symbolizuje celou tuto záležitost bezprávy. Potřebujeme, aby došlo k obnovení právního státu, boje proti a boji proti beztrestnosti musíme opětovně ustavit spravedlnost, eh, musíme bojovat proti imunitě eh, mm, válečných zločinců, kteří, eh, mm, kteří zatím nebyli potrestáni. Musíme bojovat proti beztrestnosti v této oblasti, kde dva miliony mm, lidí bylo zavražděno v posledních několika letech. Dále je to boj za boj za ochranu aktivistů, pro, který bojují proti násilí páchanému na ženách, proti znásilňování. Musíme tlačit na místní vládu, aby bojovala proti těmto záležitostem a aby zavedla vyšetřování všech těchto hrůzných činů. Potřebujeme sociální spravedlnost, potřebujeme skutečné sdílení eh, přírodního bohatství této země. Děkuji. Děkuji. Nyní na minutu a půl paní kolegyně Ojuland. Děkuji, pane předsedo. Konflikt již stál stovky tisíc životů nevinných. Demokratická republika Kongo se stala válečnou zónou, eh, kde místní náčelníci a skorupovaní úředníci jsou ti jediní, kteří to hraje do karet. Mezinárodní zásah bohužel nemá žádoucí výsledky. Armáda Spojených národů už je tam 14 let a navzdory velkým nákladům ty výsledky stále nejsou. Eh, řádí tam bojůvky M23. Já se domnívám, že budování demokratické společnosti si vyžaduje silnou vůli, silné politické vůdce a také fungování institucí, které zajišťují fungování základních práv. Bohužel v Kongu tomu tak není. Děkuji vám, paní kolegyně, a ještě poslední z autorů, pan kolega Murphy. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo nedávné, nedávná eskalace násilí po vzpouře v, Kongol, v konžské armádě a zapojení rebelů z M23. Eh, to je další v řetězci krizí. Už desítky let zde trvají války mezi jednotlivými ozbrojenými skupinami. Jde o válku o přírodní zdroje. Mnohé eh, sousední země eh, podporují jednotlivé skupiny a tím si mezi sebou vyřizují vlastní účty. Dochází k porušování lidských práv, eh, znásilňování a tak dále. Každou hodinu je znásilněno téměř 50 žen a zhruba 5,5 milionu lidí zatím zemřelo už od roku 1998. Mnozí jsou na úprku a více než 140 tisíc dalších lidí uprchlo v bojích poslední době. Sousední režimy, stejně tak jako Čína, podporují skorumpované režimy a využívají nestability, aby mohli Eh, nadále využívat zdejší zdroje. Jejich taktika se ovšem zvrhla. Dnes eh, národní důchod eh, na hlavu je méně než jeden dolar, což je skutečně ostrém kontrastu s tím, jak bohatá by tato oblast mohla být díky svým zdrojům. Je to pokračování koloniálního plenění. Místním lidem je odebíráno všechno, eh, veškeré bohatství jejich vlastní země. Je to cyklus válek a imperialistických dobrodružství, který je třeba ukončit a přinést do regionu mír. Je třeba zlomit, zlomit moc místních válečných vůdců a nastolit demokracii. Děkuji. Děkuji kolegu Murphymu a nyní řečníci jménem jednotlivých politických skupin začíná kolega Posled. Pane předsedo Nordkivo a Kongo celkově má rajskou krajinu a tím je to jeden z nejpůvodnějších regionů na zemi. Ovšem, namísto toho, aby to byl rajem na zemi, je to téměř peklo na zemi. Kongo by mohlo být jednou z nejbohatších zemí Afriky či dokonce celého světla. Pomocí svých zásob vody by mohlo zásobovat celou ob Afriku. Mohla by být střediskem výroby potravin, má cené suroviny, mohl by být eh, sídlem průmyslových podniků, ale Kongo je obětí brutální, kruté historie kolonialismu, postkolonialismu, plundrování, drancování, koncern, koncerny, a o e, války a občanské války a špatné zprávky. A proto musíme, zprávy, musíme učinit vše pro to, abychom vnesli do centrální Afriky mír. A to jde pouze cestou spolupráce Evropské unie s Africkou unii a s OSN potřebujeme, nebo vidíme, že tady dochází k tomu, že, že se dějou věci paralelně, že se tady podepisují smlouvy, ale ty smlouvy se vůbec nerealizují a toto je katastrofou pro celý region a region potřebuje úsilí, které ovšem bude trvalé. Děkuji kolegovi Posotovi a nyní na minutu a půl má slovo kolegyně Gurmaj. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, M23, toto hnutí otevřelo rány země, která již trpěla mm, obrovským konfliktem po několik let. Jednání, dialog, který začal minulý týden, je prvním krokem v řešení situace. Ovšem situace je nesmírně nestabilní, je zde mnoho důvodů, které vedly k tomuto konfliktu. Má to obrovské dopady na celý region, potřebujeme komplexní plán a to urgentně. Je to velice senzitivní etnická, sociální situace, ekonomická situace, dále je to boj za přírodní zdroje, toto všechno musíme reagovat, zneužívání a obchodování ilegálním způsobem v, při, při, v rámci přírodních zdrojů musíme eh, tomu zamezit před dlouhodobým řešením. Dále se to obrovské mm, utrpení, obrovské utrpení na straně místního obyvatelstva, především východní země, te, eh, východní části této země už po mnoho let je zde mm, lidi zde trpí um, násilím, sexuálním násilím, včetně mladých dívek. Toto musíme zastavit, musíme bojovat proti těmto ohavným zločinům a zároveň udělat vše pro to, abychom pomohli těmto obětem psychicky um, i fyzicky a zároveň zajistit bezpečí místně vysídlených lidí a reagovat na následky tohoto konfliktu bez skutečné strategie Eh, demilitarizace a začlenění a repatriace uprchlíků prostě trvalý mír v této části světa nikdy nebude možný. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Gurmaj a nyní kolegyně Šáke na minutu a půl. To je toxický koktejl mm, boje za přírodní zdroje, znásilňování, rekrutování dětí, toto všechno destabilizuje východní Kongo a dva, téměř 2,5 milionů lidí paramilitantní skupiny páchají ty nejhorší zločiny a jsou napomáhání um, i, i zeměmi, které um, sousedními zeměmi musíme koordinovaně bojovat spojit úsilí EU, OSN, Africká unie, musíme bránit tomu, aby se přelil tento konflikt do celého regionu v oblasti Velkých jezer. EU musí um, být velice silná a musí jasně postupovat. Eh, mnoho eh, zemí, zemí EU zastavilo pomoc Rwandy, protože se údajně zapojila do tohoto konfliktu v Konžské republice. Zároveň potřebujeme jasné stanovisko EU vůči všem jednotlivcům, který, um, který porušili um, Um, embargo zbraní OSN. Musíme bojovat za transparentnost, pokud jde o ilegální těžbu e, přírodních zdrojů, zavést vyšetřování těch, kteří páchají zločiny proti lidskosti, e, válečné zločiny, páchají sexuální násilí na ženách a rekrutují děti do e, armády beztrestnost musí skončit. Ráda bych, abychom obrátili pozornost především na uh, útok na odvážného uh, doktora Mukwegeho a, mm, a zabití jeho mm, ochránců. Toto všechno musí být mm, vyšetřeno, včetně pachatelů uh, zločinů páchaných na ženách a dětech. Děkuji. Děkuji kolegyně Šáke, Není pan kolega Paška na minutu a půl. Děkuji. Jsem přesvědčený o tom, že hlavní příčinou přetrvávajících konfliktů na východě Končské demokratické republiky je snaha o ovládnutí těžby přírodních zdrojů, které jsou v této oblasti. Pokud končská vláda nemá dostatečnou autoritu a potřebnou vojenskou sílu, aby udržela pořádek a právo v zemi, tak eh, vždy se budou nějací dobrodruzi snažit těžit z té situace, budou vyvolávat nepokoje, konflikty a vytvářet si tak cestu přírodnímu bohatství této země. Místní obyvatelstvo je pouze oběti obchodních zájmů těžebních společností, které si z pozadí pomocí ozbrojených band vytváří podmínky pro využívání nerostních zdrojů. Proto si myslím, že vedle těch opatření, která uplatňujeme v podobných případech, která se zaměřují na konsolidaci a stabilizaci společenského prostředí, politického prostředí země, bychom měli prosazovat také opatření na ochranu před ilegálním využívání přírodních zdrojů a obchodováním s takto získanými surovinami. Podle vzoru zákona Dodd-Frank, který schválil kongres USA, bychom měli prosadit přísná opatření na lepší vysledovatelnost nerostů, které pochází z nelegální těžební činnosti a rovněž je třeba mít důslednější kontrolu mezinárodního trhu s mírodními zdroji. Identifikace a zabavování nezákonně vytěžených surovin odradí doby, dobyvačů nerostů od toho, aby uměle vyvolávali etnické konflikty a financovali ozbrojené bandy. Děkuji kolegovi Paškovi. A nyní další řečníci. Začíná kolega Preda na minutu. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Domnívám se, že je to už po šesté, kdy v tomto parlamentu a v tomto parlamentním období debatujeme o závažnosti situace v Koňské demokratické republice. Návrh rezoluce, který máme zde na stole, se velmi podobá návrhům dřívějším. například EUGP, eh, e EU, AKT, EU, GP a v Paramaribo. Co je vlastně třeba udělat? Jakmile dospějeme k rozhodnutí, Eh, na konferenci v oblasti Velký jezer, tak je třeba ho potom také implementovat. Děkuji vám, pane Predom, pan Repo. Pane předsedo, násilí na civilním obyvatelstvu ve východním Kongu je strašné. Především je třeba zajistit bezpečnost eh, vyhnaných osob a také to, aby se k nim dostala humanitární pomoc. To je jak úkol pro OSN, tak pro Evropskou unii i Africkou unii. Opět jsme zde svědky válečných eh, zločinů, eh, neskutečného násilí, znásilňování a náboru dětí do armády. Tyto válečné zločiny je třeba stíhat, ale bohužel pokud se nepodaří tyto zločince potrestat, jenom bude sílit pocit bezstřednosti. Děkuji vám, pane kolego Repo, a nyní kečtý a jako první paní kolegyně Korola. Yes. Pane předsedo, v Demokratické republice Kongo je situace katastrofální. Ve severní části pravice Kivu vidíme, že dochází k neustálým nepokojům a e, Demokratická republika Kongo tam není schopna vykonávat zprávu. Dochází tam k celé řadě porušování lidských práv například masové vraždy, masová znásilňování, mučení a také zneužívání dětí jako dětských vojáků. Ti, kteří jsou vinni, by měli být odsouzeni, nebo jinak vznikne atmosféra, která bude vést a vybízet k páchání dalších zločinů. Rebelové jsou eh, financováni, dostávají podporu a zde je nutné, aby mezinárodní společenství vyvinulo úsilí v tom smyslu, aby se zmírnila humanitární katastrofa. Ti, kteří se dopustili těchto zločinů, musí být rychle odsouzeni, tak aby masová znásilňování nemohla být využívána jako postředek pro získání určitého cíle. Děkuji paní Korhol a nyní kolega Kukan. Děkuji, vážený pane předsedo. Mám velké obavy s ohledem na tuto humanitární Eh, situaci porušování lidských práv, ke kterému dochází v Konské republice. Musíme odsoudit hromadné znásilňování, mučení, masakrování civilistů a rekrutování dětských vojáků, pokud nedojde k stíhání těch, kteří jsou zodpovědní za porušování lidských práv a válečných zločinů, bude podporovat ten, toto prostředí beztrestnosti a bude to v podstatě um, eh, pozbuzovat um, eh, tyto zločince. EU musí hrát zásadní roli v této situaci, musíme musíme zajistit naše, při, naše přispění k obnově spravedlnosti a bezpečnosti v této zemi a zajistit pokračování eh, v rámci naše, naší vojenské asistenční mise a policejní mise. Musíme nalézt řešení a to je zásadní, které bude respektovat lidská práva a přinese mír, bezpečnost a stabilitu celému regionu. Děkuji. Děkuji kolegovi Kukanovi a nyní paní kolegyně Göringa. Edith Edenberg. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rebelové boji proti vládním silám zemi to vedlo k zhroucení bezpečnostního systému a k humanitární krizi v Kongu. Eh, OSN eh, obvinila Rwandu, že podporuje rebelské hnutí M23. 2,5 miliony lidí museli být přesídleny, více než 400 tisíc uprchlo, tisíce civilistů se stalo obětí strašlivých násilných činů a znásilňování. Situace v Kongu znepokojuje mezinárodní společenství a vede k politické, společenské a ekonomické krizi v této zemi. Je nutno kritizovat veškerá používání práv a je nutné postrestat veškeré zločiny. Děkuji. Budu pokračovat. Smím pokračovat, výborně. Demokratická republika Kongo musí nastolit stabilitu, musí mít nezávislé a silné instituce. Evropská unie musí pokračovat ve svých opatřeních tak, aby koordinovaným a efektivním způsobem podpořila obyvatelstvo, zejména humanitární a lékařskou podporou. Děkuji paní kolegyni Geringer de Odenberg. Já mám pouze omezené prostředky na to, jak vám říci, že jste příliš rychlá. Tady tlumočníci mi tady dávají jakési znamení vždy, když no, hovoříte příliš rychle. Pan kolega na minutu. Děkuji vám, pane předsedo není pochyb, že koňská tragédie je tragédií, zejména když si uvědomíte, že právě tato země by díky svým přírodním zdrojům mohla patřit k těm nejbohatším na světě. Bohužel tomu tak není. Ačkoliv Koňská demokratická republika je už 50 let nezávislá, udělalo se velice málo v utváření demokracie v této zemi. A z tohoto důvodu eh, vidíme šíření násilí, jak říkali už přeřečníci, a v poslední době eh, bylo zničeno víc než 600 škol. To je situace, ve které nelze pokračovat v budování čehokoliv rozumného. Je třeba, aby OSN a Evropa se pokusili stabilizovat země a zejména země jako Rwanda a Uganda, eh, ty by měly být eh, přitaženy na stranu těch, kteří opravdu chtějí pomoci. Děkuji vám, pane kolego, a ještě poslední, pan kolega Lisek. Děkuji bardzo, eh, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě eh, politická situace v oblasti Velkých jezer je mimořádně složitá a humanitární situace je přímo strašná. Nicméně tyto problémy nevyřešíme, pokud se nám nepodaří snížit napětí například mezi Kongem a Rwandou. Je třeba vyvinout tlak, abychom zajistili to, aby vůdci dvou sousedních zemí přestali podporovat ozbrojené bandy bez ohledu na jejich skutečné zájmy. Mezinárodní společenství musí vyvinout tlak na obě země, aby se vrátili k běžným vztahům a aby se stáhli se svým vlivem z Konga. Je třeba také zakročit proti nelegálnímu využívání eh, z přírodních zdrojů v Kongu. Je třeba, aby se uplatnil proces Kimberley. Děkuji. A nyní na závěr pan komisař Čološ. Děkuji. Za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, poslankyně. Ano, jde o naléhavé usnesení vašeho eh, Evropského parlamentu ohledně Konžské demokratické republiky, především pokud jde o východní část této země. Máme obrovské obavy již několik měsíců s ohledem na tuto situaci. Přijali jsme mnoho deklarací v tomto ohledu za Evropskou unii a zároveň i poslední dvě rady, které se věnovaly zahraničním záležitostem, se věnovaly této problematice. Ano, je to naléhavé usnesení, musíme reagovat na humanitární situace na porušování lidských práv této zemi a především sexuální násilí této zemi. Musíme ukončit aktivity těchto ozbrojených složek, hnutím, obnovit právní stát a zprávu a vládu ve východní části této země a zároveň reformovat bezpečnostní, eh, bezpečnostní záležitosti a bojovat proti nelegální těžbě surovin. Samozřejmě, že teritoriální integrita a suverenita této země je zásadním principem, na kterém Evropská unie staví a prostě z tohoto neustoupí. Zároveň ale jsme odsoudili aktivity ozbrojených složek v této eh, Konské republice, především hnutí M23. Evropská unie jasně řekla, že je neakceptovatelné, aby toto hnutí obdrželo jakoukoliv vnější pomoc. Zároveň voláme potom, aby došlo k boji proti beztrestnosti eh, vůči všem pachatelům trestních činů. Zároveň si ovšem myslíme, že všichni musí udělat určité konstruktivní kroky mm, k dlouhodobému vyřešení této situace. Musí dojít k politickému konsenzu mezi obyvateli v Kivu. To jsou první eh, oběti celé krize a zároveň mezi Konskou republikou a sousedními státy. Musíme obnovit pozitivní regionální dynamiku, vzájemné respektování, které zajistí bezpečnost, mír a rozvoj i v oblasti Velkých jezer. Podporujeme dialog, který, se, který byl otevřen mezi jednotlivými stranami konfliktu a i kontakty mezi prezidentem Konské republiky Rwandy a Luandy v rámci mezinárodní konference ehm, ohledně regionu Velkých jezer. Evropská unie je připravena pomoci i politickým způsobem v rámci různých iniciativ ve snaze nalézt dlouhodobé řešení této krizové situace. Je to nesmírně složitá záležitost, proto voláme po spolupráci, po doplňování jednotlivých partnerů eh, i vnějších partnerů tohoto regionu i v rámci mezinárodní konference, která se zabývá situaci ve Velkých jezerech a dále je to vývoj eh, v této části Afriky, eh, Africká unie, OSN, všechny tyto orgány by měly hrát důležitou roli v rámci mise OSN v Konské demokratické republice. Evropská unie zároveň několikrát vyjádřila své pozitivní stanovisko ohledně nominování speciálního, speciálního zástupce OSN, který by pomohl nalézt dlouhodobé řešení této krize. Rád bych vás informuji o tom, že Evropská unie podporuje mnoho Mm, občanských organizací, které každodenně reagují na poli boje proti porušování lidských práv a podporují dialog mezi svými aktivisty a vládou. Je zde 30, pro, 30 projektů, které financujeme v rámci různých politických, tematických oblastí. Představuje to asi 20 milion eur. Zároveň bych vás rád informoval o tom, že pan komisař Výbalks chce zahájit konkrétní iniciativu, která by se věnovala problematice násilí v této oblasti, genderovému násilí. Bude se snažit ehm, tato aktivita bude na národní úrovni revalorizovat ehm, roli žen v této společnosti. Budeme k dispozici asi 20 milionů pro tu aktivitu a budeme mm, se snažit zapojit různé, člen, různé státy v tomto regionu, který by, který by nám mohli pomoci v tomto mm, širším, v této širší aktivitě a v tomto úsilí. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji mnohokrát komisaři Čološovi. A na závěr naší rozpravy jsme obdrželi sedm návrhů usnesení. Tímto končím rozpravu o tomto bodu na pořadu jednání a hlasovat.